Hanno votato tutti? Všichni hodili hlas? I skrutátoři volili. Takže tím uzavíráme hlasování a rád bych, aby skrutátoři se sešli v R11, aby začali počítat hlasovací lístky a tím přerušíme zasedání až do zvonění a zvonkem oznámíme, že hlasy byly spočítány, takže do té doby je přerušeno jednání.